Děkuji. Ano, děkuji kolegu Vercovi za tuto informaci. O e, to naléhavější e, bude pak hlasování, které e, máme před sebou. Milí kolegové, kolegyně, rád bych vám sdělil, že 12 společných stanovisek Rady, stejně jako příslušná zdůvodnění a stanoviska komise všechna dorazila. Názvy budou um, obsaženy v zápisu dnešního zasedání a zveřejněny. Tříměsíční lhůta, kterou disponuje Evropský parlament k tomu, aby mohl zaujmout stanovisko, začíná tímto zítřkem 16. lednem 2009. Rád bych vám sdělil, že to, co předložil Marco Capato, kolegyně Kubická, Tomas Mann, Charles Tenok a e, kolega Krupl, e, tedy jsou to e, prohlášení 86 z roku 2008, Ehm, eh, jde o eh, televizní stanici NTDTV. Mm, eh, tady se pozbírali podpisy víc jak polovin, poloviny členů parlamentu a podle článku 116 ehm, to bylo zpracováno a spolu s jmény signatářů mm, a mm, byl tento text schválen a bude jako takový zveřejněn. Slovo má kolega Kapato k tomuto tématu. Grazie. Děkuji, pane předsedo. Jménem těch, kteří se podíleli na této iniciativě. Chci poděkovat těm více než 440 poslancům, kteří podepsali. My žádáme po Eutelsatu, aby začal znovu vysílat v Číně. Svoboda informovat a vědět,